Eh, per favore, colleghi, se volete prendere posto. Prosím, kolegové, posaďte se. Rád bych zahájil odpolední část zasedání. Máme před sebou poměrně dlouhé zasedání. Na pořadu jednání máme celou řadu řečníků, takže si myslím, že by bylo vhodné příliš neodkládat začátek. Chci zde přivítat eh, všechny z vás, vítám vás na tomto společném zasedání. Jak vidíte, máme tady za předsednickým stolem kolegyni Žoli, která je předsedkyní výboru pro rozvoj a kolegyni Hautala, která předsedá podvýboru pro lidská práva. A společně s nimi jsou pozváni na tuto schůzi i členové jejich respektivních výborů. Jak víte, Právě dnešní rozprava zahajuje postup udělování Sacharovovy ceny 2010. To je velmi významná a důležitá iniciativa, kterou Evropský parlament zahájil už v roce 1988. Sacharovova cena vyjadřuje uznání jednotlivcům a organizacím, které často riskují vlastní život, aby hájili lidská práva, demokracii, toleranci, svobodu a aby bojovali proti útlaku a netoleranci a pošlapávání těchto práv. Dnes se tato cena název eh, po velkém fyzikovi, který jasně ukázal všechny tyto vlastnosti. Jak víte, konečné rozhodnutí je v rukou předsedů frakcí, ale naše výbory na naší debatě a také na hlasování, které proběhne v pondělí 18. ve Štrasburku. Naše výbory se tedy aktivně podílejí na průběhu tohoto procesu a na výběru laureáta. A právě jejich účast podtrhuje legitimitu této volby. Jsem rád, že mohu zahájit tuto schůzi, ale zároveň se musím omluvit, že zde nemohu zůstat po celou dobu debaty. Nicméně přeji vám hodně úspěchů v práci a Vyjadřuji vám plnou svou podporu. Předávám předsednictví paní Hautala, která bude řídit naše dnešní zasedání. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hodně úspěchu v práci. Thank you, Mr. Albertini. Děkuji, pane Albertini. Dovolte mi oznámit vám, že když v, v datum 27. září v 6 hodin, 22. tedy, kdy jsme uzavírali eh, přihlášky kandidátů, tak jsme dostali 9 kandidatur. A všechny z nich jsou přípustné způsobilé pro obdržení ceny, vzhledem tedy k tomu statutu, který ji řídí. A poslanci a poslankyně naleznou popisy všech kandidátů, včetně stručných životopisů ve své složce. Takže prosím vás, podívejte se na ně. Stručně chci nyní uvést těchto devět nominovaných kandidátů a postupně dát potom slovo poslancům, kteří předloží, kteří uvedou ty kandidáty, každého kandidáta mělo by to být 6 minut a um, mohu samozřejmě dát najevo určitou eh, flexibilitu, protože někdy se stane, že jedna osoba chce uvést více než jednoho kandidáta, ale doufám, že nepřekročíte tento limit 6 minut na kandidáta, protože všichni by měli dostat eh, rovnou příležitost být představeni. Takže nejprve ten výčet, nejprve eh, podle abecedy, pan Haytam Almalech, Breaking the Silence, pan Guillermo Farinas, za všechny, kdo bojují za lidská práva na Kubě, paní Aminetu Haidar, pan David Isák, paní Birtukan Midexa, je už Nguyen Van Lee a máme Open Doors. A teď tedy vyslechneme prezentace kandidátů, jejich představiteli, jejich zástupci, kteří eh, podtrhnou jejich aktivitu v různých oblastech. A ta prezentace proběhne ve stejném eh, pořadí podle abecedy. Můžete tedy i sdílet eh, přidělený řečnický čas, ale i když je vás více na jednoho kandidáta, tak nepřekročte prosím ten časový limit. Marič Šáke bude představí Access. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Vážení kolegové, ochrana lidských práv přechází online. Máme k dispozici nové nástroje, které jak ohrožují, tak chrání lidská práva. A Access se inspiruje eh, určitými hnutími, které existují v reálném světě, čili ne v offline, a snaží se tuto činnost přenést na internet tak, aby všichni měli stejná práva i v digitální budoucnosti. Jak se zbuduje svět, kdy všichni mají právo se aktivně účastnit a sdílet internet, snažíme se bořit cenzuru a různé firewally, které brání stovkám milionů lidí eh, v volném přístupu k internetu. A proto naším cíl, tímto cílem je, aby se zvýšila eh, bezpečnost a svoboda a zároveň eh, chce, snaží, jak se hájit eh, všechny menšiny eh, za těmito firewally a snaží se prosazovat tedy ochranu lidských práv online. Budují občanské hnutí, které chce podporovat tyto cíle. Access byl založen po Irán, na základě iránského zákroku proti povolebnímu hnutí. Kdy jsme viděli, eh, byli jsme svědky toho, jaké příležitosti skýtají nové technologie. A se poskytl eh, velkou podporu a zajistila, aby internet zůstal otevřený eh, iránskému demokratickému hnutí a začala se eh, formovat síť aktivistů, kteří bojují za to, aby Facebook, Twitter, blogy a další stránky zůstaly svobodné a nemonitorované. Tato síť působí globálně, protože bohužel existuje celá řada států, kde se lidé nemohou svobodně vyjadřovat. Pomohli eh, osvobodit a eh, zveřejnit mnoho protestních videí, které vidělo přes 5 milionů lidí online. To znamená, že tak šíří svědectví, která byla natočena na videokamery po celém světě a pomáhají také stovkám tisíc lidí, aby přeskočili ten firewall k zablokovaným stránkám a aby organizace na ochranu lidských práv mohly zůstat online navzdory eh, různým zákrokům státních hackerů a dalších. A mnozí uvedli eh, a eh, ocenili, jakou skvělou práci odvedli, odvedli, odvedl Access jak v Iránu, tak i jinde. Je potřeba zajistit globální přístup k internetu a Access disponuje takzvaným Digital Relief týmem, který zveřejňuje proticenzorní a další technologie. Snaží se také budovat globální občanské hnutí, jehož se může účastnit kdokoliv a snaží se podporovat eh, digitální svobodu a podporovat zastánce lidských práv. A také um, se postarat o to, aby politici a uh, další činitelé jako my jsme byli informováni o nových technologiích v tomto kontextu. A vzpomeňme, kolik lidí na světě jsou mladí je méně než 30 let a pro ně je přístup k internetu stále více důležitější. A čtyři z pěti lidí se domnívají, že přístup k internetu je základním lidským právem, ale 30% světa přitom žije v podmínkách cenzury a e, ohrožení. Takže přístup k internetu není jen e, právem samým o sobě ale je to také brána k tomu, abychom se mohli těšit dalším právům, jako je třeba svoboda projevu, rovné zacházení, účast, přístup k informacím a další. V loňském létě v Iránu se svět stal svědkem zavraždění mladé ženy Solta, která byla zavražděna, zastřelena za to, že se vyjádřovala míru milovným způsobem. Bylo to zachyceno na eh, kameru a bylo to distribuováno po celém světě právě díky technologie. A eh, tyranské vlády po celém světě mm, začínají stále více chápat potenciál moderních technologií. Lidé jsou nyní dnes často mučeni, aby vydali eh, hesla ke svým e-mailovým adresám. Takže činnost eh, takových skupin jako Access je stále více důležitá, důležit, stále více důležitá. Také dochází k odposlouchávání třeba telefonů. Byli jsme svědky odsouzení disidenta, který dostal, byl odsouzen na 19 a půl let jenom za to, že vyjadřoval, co si myslí. Chci připomenout několik zemí, kde technologie slouží k cenzuře. Hovořili jsme o Iránu, ale také Egypt, kde blogeři jsou uvězněni v Azerbajdžánu, Čína má obrovský firewall, obrovský režim cenzury, Burma, Venezuela, Kuba. Ten výčet by byl mnohem delší. Hillary Clintonová v lednu pronesla projev, kde nastínila eh, americkou globální zodpovědnost za ochranu internetové svobody a eh, roli, kterou hraje Eh, hrají online nástroje v ochraně lidských práv. Myslím, že je to skvělý kandidát na Sacharovovu cenu a že bychom měli využít jeho potenciálu, který technologie v tomto směru skýtá. A ještě chci říci, nevím, jestli to souvisí s cenzurou, ale doufám, že se všichni podíváte na prezentaci Excessu, kterou jste měli mít ve vašich schránkách. Děkuji. Děkuji, paní Šáke. A dalším kandidátem, který bude představen, je pan Hajtam Al-Malech. Postupujeme tedy podle abecedy a vzhledem k tomu, že prvním signatářem za něj je, je Heidi Hautala, tak jsem po, požádala kolegu, aby kandidáta představil. Pane Donsky, jste tu? Yes, uh, thank you very much indeed. Ano, děkuji. Je mi potěšením, paní předsedkyně, kolegové, že vám mohu podepsat pana Almalicha, který je syrský eh, právník bojující za lidská práva a <laughs> byl našimi kolegy nominován na Scharovu práv eh, cenu. Eh, jeden rok po rezoluci za Mohamada Hasányho, opět syrského právníka, který byl za svou práci uvězněn, jsme schválili rezoluci o lidských právech v Syrii, zejména v případ Hajtacha Almalecha, 80-letého právníka. Hajta Almalech byl bezdůvodně eh, uzvězněn eh, v říjnu 14. října 2009 a byl eh, vyslýchán 20. října byl vyslýchán vojenským prokurátorem a poté postaven před vojenský soud členské země EU, které podepsaly e, dohodu se Sýrií. E, toto bylo jemu dáváno za e, vinu. 4. července byl poté odsouzen na tři roky za protistátní činnost v podstatě podle článku 285 a článku 286 trestního zákonníku v Sýrii. Také byl eh, viněn z toho, že kritizoval v médiích zneužívání eh, zákonů o eh, mimořádném stavu v Sýrii. Organizace nevládního charakteru jasně dokázali, že mu nebyly poskytnuta práva, jaké má podle mezinárodního práva. Má artritidu, diabetes a je mu odpírán přístup k léčivům. Jeho odsouzení eh, signalizuje, že mohou následovat eh, odsouzení dalších eh, právníků a dalších bojovníků za lidská práva vzhledem k tomu, jak prominentní roli v této scéně zastává. Podepsání Syrsko-Evropské asociační dohody bylo odloženo na žádost Syrie. Od roku 2009 eh, komisi žádáme již, aby eh, pracovala na vyjasnění situace. Eh, v září 2010 bylo potvrzeno, že situace v oblasti lidských práv v Syrii se zhoršuje, včetně postavení právníků a mm, žádali jsme, aby došlo k příslušné debatě mezi syrskou a evropskou stranou. V roce 2010, pokud bychom eh, přiznali cenu Sacharovovu eh, panu Almalechovi, byl by to velký příspěvek eh, na podporu demokratického hnutí v Sýrii a také by to posílilo pozici EU, která se snaží garantovat pomocí svého zahraničního úřadu lidská práva ve světě. Já osobně mohu říci, že jsem měl to potěšení zorganizovat seminář v Evropském parlamentu, který se zabýval právě situaci pana Almalecha. E, byl zde přítomen jeho syn Použili jsme eh, informace, které byly k dispozici a mně nezbylo než dojít k závěru, že pan Almalech, syrský patriot a eh, aktivista za lidská práva si zaslouží Sacharovu cenu v roce 2010. Děkuji vám, pane Donskisi. Já jsem možná ještě zapomněl říci, eh, že Access nominovala skupina ALDE, skupina liberálních stran, pan Almalech, jsem, eh, toho jsem nominovala já a 44 dalších poslanců. Nyní jsme u třetího eh, kandidáta, je to Breaking the Silence skupina, eh, tedy organizace nominovaná skupinou zelených. Prezentaci provede pan Daniel Bendit a druhá skupina, která se připojila k této nominaci, je skupina GUE NGL. Takže nyní dávám slovo panu Konu Benditovi. Merci, ouais, je suis plus habitué. Děkuji, už na to nejsem zvyklý. Drazí kolegové, ze všeho nejdříve bych rád řekl, že naše podpora pro Breaking the Silence neznamená, že bychom měli něco proti ostatním kandidátům. Všichni prezentovaní kandidáti si zaslouží Sacharovovu cenu, jsou ji hodně, o tom nemáme žádnou pochybnost. My navrhujeme Breaking the Silence z velmi jednoduchého důvodu. V oblasti Izraelu a Palestíny v současné době se hraje o budoucnost míru nebo války této chvíli tam jde o budoucnost těchto dvou národů. Protože pokud jednání, které bylo zahájeno a které je tak obtížné, pokud by se zastavilo toto jednání kvůli další kolonizaci a kvůli rozšiřování území, jak ze strany izraelské armády, tak i ze strany palestinců, tak opravdu nevíme, jak by to v tomto regionu dopadlo. Evropský parlament má obrovskou zodpovědnost v tom, co se může v tomto regionu odehrát. A proto skupina Breaking the Silence, která se z velké většiny skládá z izraelských vojáků, kteří sloužili na okupovaných územích v Hebronu nebo i v územích eh, okupovaných za druhé intifády. A nebo také v Gaze. A všichni tito vojáci hovoří o nelegalitě některých kroků izraelské armády. Rozhodně nejde o spochybňování izraelské demokracie, ale historie nám ukázala, že demokratické země když obsadí a okupují jiné země, tak od demokracie upouštějí. Nejlepší příklad byla Francie, když okupovala Alžírsko. Francie je tradiční demokratický stát, o tom nejsou žádné pochybnosti, ale francouzská armáda v Alžírsku si počínala velmi nedemokraticky, dokonce protidemokraticky v průběhu této okupace. Izraelská armáda na okupovaných územích je okupační armádou. Takže tím, že navrhujeme Breaking the Silence, tak hájíme tyto velmi odvážné ženy a muže, kteří trpí velkou represí a jsou izolováni v izraelské společnosti, protože izraelská společnost nechce slyšet realitu, nechce vědět, eh, jaká je opravdu okupace. A já prosím vás všechny, jděte se podívat do Har Hebronu, podívejte se, jak to tam vypadá. To je 350 eh, izraelských okupantů, které chrání více než eh, tisíce vojáků, kteří je chrání proti 150 tisícům eh, palestinců. Je to opravdu neuvěřitelné, to, co vidíte v Harhebronu. Je neuvěřitelné, jakým způsobem Okupanti zacházejí s palestinci, kteří přicházejí do Har Hebronu a izraelská armáda je v tom ještě podporuje. Když hlasujeme pro Breaking the Silence, hlasujeme pro mír, hlasujeme pro čest izraelské demokracie. Říkáme tím, že jsme pro dva státy. Palestinský a izraelský. A hájíme pacifisty na obou stranách, jak palestinské, tak izraelské. Protože ti v tom historickém a heroickém boji jsou nadějí pro mír. Jako Evropský parlament chceme dát míru šanci. Pokud si vzpomínáte Give Peace a Chance, tak Breaking the Silence právě dává šanci míru. A my je můžeme podpořit tím, že pro ně budeme hlasovat. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Veržia, která představí kandidáta za méně než dvě minuty, které zbývají. Děkuji, paní předsedkyně, nebudu se vracet k tomu, co říkal pan Konvendit. Ráda bych možná trochu techničtěji vysvětlila, co to znamená breaking the silence. Je to združení založené v roce 2004. Bylo založeno proto, aby dalo příležitost izraelským vojákům, kteří se vraceli domů, aby se vyslovili, protože jinak tuto možnost neměli. To znamená, že toto združení anonymně pozbíralo svědectví, svědectví o skutcích a praktikách, které tito vojáci viděli a které byli nuceni provádět na palestinských civilních obyvatelích. Toto združení zveřejňuje jednotlivá svědectví na svých internetových stránkách a dává poznat tuto pravdu v Izraeli, v Evropě a ve Spojených státech. Toto združení podporuje celá řada evropských zemí. Toto financování izraelská vláda velmi ostře kritizovala, protože považuje za nepřijatelné, aby se podporovali a financovali asociace v demokratických zemích, že by Evropská unie spíše měla pomáhat zemím třetího světa. Explicitně cituji, co říká izraelská vláda. Breaking the Silence pokračoval ve své práci poskytl celou řadu svědectví pro Goldstonovu zprávu. Bez združení Breaking the Silence si myslím, že by Goldstonova zpráva neměla tu též sílu. A Breaking the Silence je jedno ze združení, které dnes jsou eh, předmětem hrozeb eh, ze strany izraelské vlády. Je to jedno ze združení, na které je namířena kampaň izraelské vlády proti nevládním organizacím financovaným především evropskými zeměmi. Je to tedy symbol. A jak říkal cohn Bendit, je to symbol, pokud jde o jednání, pokud jde o to, co se skutečně děje v Izraeli, pokud jde o nevládní organizace. Jak říkám, paní předsedkyně, lidská práva musí být stejná všude a pro všechny. Thank you very much, Madame Vergia. Děkuji, paní Veržia. A nyní přistupujeme ke čtvrtému kandidátovi, pan Guillermo Farinas. A za všichni, kdo bojují za demokracii a lidská práva na Kubě. Jejich kandidatura byla navržena eh, skupinou EPP a také Evropskou konzervativní a reformní skupinou ECR. A Edwardem Kožušníkem a 91 dalšími poslanci a poslankyněmi. A první část této prezentace pronese Ignacio Salafranca, Jacek Zariuš Zvolský a Jaroslav a druhá část panem Kožušníkem. Prosím, abyste brali potaz čas. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je obtížnější najít kandidáta, který by lépe odpovídal duchu Sacharovovy ceny než je Guillermo Farinas. Psycholog a nezávislý kubánský novinář. V roce 2006 dostal také eh, cenu za eh, obhájce svobody na internetu a eh, bojuje za svobodu na Kubě. 24. února letošního roku zahájil hladovku, aby vyjádřil solidaritu se svými 26 nemocnými kolegy. A neomdlel, dokud prostřednictvím katolické církve nezískal svobodu pro tyto své kolegy. Několikrát už byl blízko smrti, protože 23krát držel hladovku a ačkoliv oslabil své tělo, tak jeho duch eh, a odhodlání, s jakým bojuje za svobodu své země, eh, rozhodně nebyl oslaben. A proto si myslíme, že je to vhodný kandidát na Sacharovou cenu. Děkuji, Zaryš Zvolský. Děkuji, paní předsedkyně. Gracias. Pan Germa Farinas je osobou eh, člověka, který je připraven zemřít za svobodu. A my navrhujeme dát mu tuto cenu za eh, Freedom za všechny bojovníky za svobodu. Nebudu teď říkat, co všechno udělal. Je, myslím, že se to rozumí samo sebou. My oceňujeme různé ochránce svobody, kteří eh, byli trestáni za svou činnost, ať už vězením či smrtí. Ale tohle je jiná kategorie. To je někdo, kdo se rozhodl naprosto z vlastní vůle Eh, nechat svůj život, položit ho na eh, oltář, tedy hladovky, tak, aby eh, přispěl ke změně Kastrova režimu. Myslíme si, že to je kandidatura, která do nejvyšší možné míry splňuje všechna kritéria, která chceme, když odměňujeme ty, kdo obdrží Sacharovou cenu. A proto plně podporujeme tuto kandidaturu. Děkuji panu Zaryši Zvolskému a nyní Jaroslav Orenč. Nagroda je vyjątkovou okazją na... Každoročně eh, tato cena je mimořádnou příležitostí pro náš parlament k tomu, abychom eh, ocenili eh, nejenom jednotlivce, ale také demokratické změny, které probíhají v jednotlivých zemích. A je třeba říci, že disidenti, opozičníci a mladí lidé eh, se staví proti systému kubanské diktatury. Pan Farinas eh, a jeho boj pro, za eh, lidská práva, to je vlastně výrazem toho, o čem je tato Sacharová cena. A pokud mu ji udělíme, pak to bude velice silný signál, že tento parlament se staví proti porušování lidských práv a proti tomu nedostatku základních práv a svobod na Kubě. Ale navíc to bude to signál, že podporujeme utvářející se budoucí politickou scénu na Kubě. Děkuji, pane Valenca. A nyní dávám slovo Edvardu Kožušníkovi. Pane Kožušník, máte slovo. Osoba akademika Sacharová požívá v mé zemi velké úcty. V roce 68, když bylo Československo, Československo okupováno vojsky Varšavské smlouvy, patřil Zacharov několika málo jednotlivcům ve východním bloku, kteří měli tu odvahu se proti okupaci postavit. Sacharov si přitom mohl tehdy zvolit, eh, zda bude žít poklidný život sovětského akademického věce nebo ho výmění za život eh, štvance. On tehdy neváhal a zvolil si život režimem perzekovaného bojovníka za lidská práva. Lidí, jako je Zacharov, je potřeba si velmi vážit. Když letos v kubánském kriminále zemřel disident Orlando Zapato Tamayo, neváhal jiný disident Guillermo Fariňas bojovat proti totalitnímu kastrovskému režimu hladovkou, hladovkou za propuštění kastrových vězňů svědomí. Jeho zdraví je množstvím minulosti držených hladovek velmi podlobené a každá další hladovka může mít pro něj fatální následky. Přesto po smrti Sapaty neváhal a nasadil svůj život za boj svobodu jiných. Život Fariňase je v lepšem podobný životu akademika Sacharova. Svými pevnými zásadami Farinas pomohl mnoha lidem, přestože však Kuba jako ostrov na jeho pomoc, která přinese ostrovu trvalou svobodu, teprve čeká. Guillermo Farinas jednou v jednom rozhovoru pronesl, že Kuba je jeden koncentrační tábor. Prosím, pomozme Fariňasovi v jeho boji za svobodu všech Kubánců a nenechejme jej v boji samotného. Vyšleme signál, tak jak říkal tady kolega, společně s ostatními kolegy, že Fariňas má naši podporu ve svém boji za svobodu a demokracii. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci eh, kandidatury pana Fariňase a eh, dalších eh, bojovníků za svobodu na Kubě. A nyní budeme pokračovat. Naším dalším kandidátem je paní Aminetu Hajdar, která je nominována Norbertem Neuserem, Willem Mayerem, Raulem Romevo i Ruedou a 40 dalšími poslanci. A já bych nejdříve dala slovo panu eh, Rumevovi i Ruedovi a potom Vilimu Majerovi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Rád bych eh, začal stejnými slovy jako Danny Convendit. Myslím si, a je to pocit, který podporuje celá řada lidí, že v žádném případě nepředkládáme své kandidatury proti těm ostatním. Naše kandidátka Aminatu Hajdara rozhodně není lepší než ostatní kandidáti. V každém případě chceme zdůraznit její osobnost a důvody, které vedly k tomu, aby Aminatu Haidar začala hájit problémy s mikrofonem. Už je to v pořádku? Myslím, že je důležité zdůraznit nejen osobnost kandidátky, ale také důvody, které ji vedou k tomu, že dělá tu práci, kterou dělá. A Minetu Hajdar je v oblasti obhajoby lidských práv známa kvůli tomu, co říká a jakým způsobem to říká. Myslím si, že to je důležité zdůraznit v současném kontextu. Především tedy v kontextu Sacharovovy ceny, kdy si myslíme, že musíme dát přednost eh, různým návrhům, jak reagovat na útlak a nespravedlnost ve světě. Já si myslím proto, že profil Aminetu Haidar plně splňuje tyto charakteristiky. Jedná se o osobnost, ale také je zde ta její forma jednání. Je známá jako eh, Velká Saharanka. My poslanci, kteří jsme podepsali tuto kandidaturu, jsme vedeni především tím, že usilujeme o evropskou zodpovědnost v této otázce. V tomto kontextu je důležité vzít v úvahu velmi podobné principy, které hájí naše kandidátka v sousedské zemi v Maroku. A Evropská unie se zapojuje také do středomorské politiky. To je také důležité vzít v úvahu. Je to spole, spojeno také eh, s věrohodností a důvěryhodností evropské politiky. Je důležité udržovat eh, dobré vztahy s se sousedními zeměmi, ale to rozhodně by nemělo být v rozporu s tím, že bychom měli podporovat obhájce lidských práv a obecně principy ochrany lidských práv a základních svobod. Proto si myslíme, že profil Aminetu Haidar plně uh, splňuje všechny podmínky a hodnoty kandidátky na Sacharovou cenu a myslíme si, že tento krok by šel nad rámec evropsko-marockých vztahů, ale šel by i nad rámec marocko-středomořských vztahů. Děkuji a nyní má slovo Willy Mayer. Děkuji, paní předsedkyně. Možná tento návrh, který předložili poslanci a poslankyně jed, různých eh, poslaneckých, nebo tedy parlamentních frakcí, je možná jediný, který je přímo spojen s Evropskou unii. Hovoříme o představitelce, která je symbolem kauzy západní Sahary a je to připomínka procesu dekolonizace Afriky. Západní Sahara byla španělskou kolonií uplatnilo se mezinárodní právo, Španělsko je zodpovědno a tím pádem i Evropská unie za dekolonizaci této oblasti. Je to také jediný z případů, kde je Evropská unie přímo zodpovědná za situaci národů nebo národa žijícího v oblasti západní Sahara. Když byla v roce 2009 eh, Aminatu Haidar zadržena na Lanzarote na letišti musela začít eh, držet eh, hladovku a žádala pouze to, že by nikdy neměla být eh, nevpuštěna do Ajonu, tedy měla by být vpuštěna do své země. Je to země, která žije v poušti a už více než 30 let debatuje a žádá pouze to, aby mělo právo na sebeurčení, což je právo posvěcené spojenými národy. Je to jediný případ dekolonizace Afriky, který ještě nebyl plně ukončen a proto si myslím, dámy a pánové, že je to jediný případ, kde Evropská unie je zodpovědná. Byl by to tedy jasný signál, že Evropská unie dokáže jednat eh, v okamžiku, kdy je přímo zainteresována. Tady je to nejsvětější právo a to je právo na sebeurčení v procesu dekolonizace. A proto máme za to, že tato cena by nebyla jen pro ni. Ona si ji samozřejmě zaslouží, není to první cena, kterou by dostala dostala už celou řadu důležitých eh, cen a byla nominována na spoustu dalších, ale byla by to cena pro celou západní Saharu. Jedna část eh, žije v poušti, druhá část této země na okupovaných územích a neustále je utlačována marockými orgány, které jim nepřiznávají ta nejzákladnější práva. Ze všech těchto důvodů si myslíme, že kdyby byla udělena tato cena, byl by to jednoznačný signál ze strany Evropské unie že když se jí to přímo týká, když se to netýká z páté, z, z šesté ruky, ale když se jí to přímo týká, je to země, jejíž dekolonizace ještě musí proběhnout, tak by to byl skvělý signál pro všechny. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Majere. Nyní se dostáváme k dalšímu kandidátovi a jejím pan David Isák byl nominován eh, poslanci Ole Schmidt, Cecilia Wilström, Marit Paulsen, Lena Eck a 37 dalších. A já dám slovo nejdříve Ole Schmidtovi a poté Cecilii Wilström. Pane Schmidte, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes eh, David Isak byl eh, už je eh, tedy je vyvězení už 3299 dní, to je víc než 9 let. 3299 dní, čili 99 let a bez soudu. Eh, pan Isák je švédsko-eritrejský žurnalista a já si myslím, že my máme eh, speciální zodpovědnost vzhledem k tomu, že je vlastně také Evropan. Pro mě nejdůležitější ovšem není národnost, ale důležité je, jak je oddán otázce svobody slova a tisku. David Isaac ve Švédsku měl pohodlný, bezpečný život, nicméně rozhodl se přesunout do Eritreje a zahájit vydávání prvních nezávislých novin v zemi byl pro změnu a pozitivní budoucnost ve své zemi, v zemi, kde je možno spolehat na základní lidská práva a svobodně mluvit. To jsou de facto hlavní a důležité hodnoty u nás v Evropě. Bohužel jeho sen v Eritreji se nenaplnil a místo toho skončil ve vězení. Pokud poukážeme na případ Davida Isaka, tak to znamená, že eh, vrhneme světlo také na další žurnalisty, kteří jsou vězněni, kteří nejsou řádně obvinění a nejsou řádně souzeni. Je to velice důležitá věc, poněvadž v Eritreji se odhaduje, že počet politických vězňů dosahuje 30 tisíc. Paní předsedkyně, kolegové, jestliže bychom dali Zacharovu cenu Davidu Isakovi, tak to by ukázalo, že my prostě neakceptujeme způsob, jakým se s ním zachází a také s dalšími vězni. Ukázalo by to také, že nadále bojujeme za svobodu slova po celém světě. A já bych na závěr řekl kolegové, že David Isaac pravděpodobně umírá, žije, spíše přežívá v hrozných podmínkách. Prosím tady kolegové, hlasujte pro něj protože příští rok už může být také pozdě. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Šmite. Nyní paní Wikste. I don't see me and hear Mrs. Wikström. Já bohužel paní Wikströmovou nevidím v sále. Pane Šmite, eh, přejete si ještě něco dodat, nebo stačí to? Mě um, uh, Mně bylo řečeno, že uh, kromě vás má promluvit taky paní Cecilia Wikström uh, v rámci prezentace Davida Izaka, ale není tady. Takže můžeme přejít na nasledujícímu kandidátovi, nebo chcete ještě něco dodat k tomu, co jste řekl? Omlouvám se, paní předsedkyně, já jsem nebyl v tomto smyslu informovan. Já myslím, že už jsem řekl všechno, ale že byste chtěli, abych zopakoval to, co jsem už řekl. Čili prosím, hlasujte pro Davida Isaka. Umírá ve vězení. Děkuji vám, pane Šmite. A nyní další kandidátka je paní Bertukan Midexa, nominovaná eh, socialistickou skupinou v Evropském parlamentu a prezentaci provede pan Adrian Severin jako první. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, skupina socialistů a demokratů se aklamací rozhodla předložit kandidaturu paní Birtukan Midexa na Sacharovovu cenu roku 2010. Paní Birtukan Midexa je mladá eh, etiopanka, eh, vedoucí strany, která byla uvězněna v prosinci 2008 a nemohla se tak účastnit voleb v roce 2010, přestože vede jednotu pro demokracii a spravedlnost stranu ve své zemi. Amnesty International ji považuje za eh, vězenkyni svědomí, která je uvězněna jenom eh, proto, že se snaží volně vykonávat své právo svobodného projevu a svobody schromažďování. Jejím jediným projevem je, že ve Švédsku eh, se vyslovila o své žádosti o propuštění na milost spolu s eh, několika dalšími klíčovými opozičními představiteli, kteří byli uvězněni po volbách v roce 2005. Birtukan Midex byla již předtím uvězněna v listopadu 2005 poté, co eh, strana koalice pro jednotu, demokracie, jednotu a spravedlnost spochybnila výsledky místních a parlamentních voleb. A demonstrace po volbách nabyly násilného charakteru a 187 lidí bylo zastřeleno, ona sama byla obviněna z vlasti zrady, byla dokonce odsouzena na doživotí. A místní představitelé nakonec dojednali mm, omilostnění ze, stran, ze strany vládních orgánů. Byli propuštěni v červnu 2007 poté, co byli více než 18 měsíců uvězněni. V listopadu 2008 Bertukan Medexa hovořila na veřejném projevu ve Švédsku o tom omilostnění a o tom procesu, který vedl k jejímu propuštění. A když se vrátila do Etiopie, tak orgány ji požádali o to, aby odvolala svůj projev a ona to odmítla, byla znovu zatčena v prosinci 2008, kdy ministerstvo spravedlnosti odvolalo její milost a znovu na ní uvalilo doživotní trest odnětí svobody. Má jen velice sporadický přístup k zastoupení právníkem a její zdravotní stav se zhoršuje. Evropský parlament vyzval k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Bertukan Midexa v usnesení, které bylo vydáno krátce po jejím opětném zadržení. Pan Píbal, který vedl komisi v roce 2010, došel k závěru, že uvěznění paní Midexa může podkopat důvěryhodnost voleb v květnu 2010, v nichž vládní strana dostala více než 99% hlasů, což myslíme výsledek, který hovoří sám za sebe. Sacharovova cena, kolegyně a kolegové, by měla být dávána těm, kdo potřebují mezinárodní eh, viditelnost, viditelnění a ochranu. A ona potřebuje obojí. Tím, že dostane Sacharovovu cenu, eh, tak v zastoupení všech dalších politických vězňů Etiopie bude obrácena pozornost všech médií celého světa na tuto mladou matku a na tuto předačku jedné z významných opozičních stran a tím také i osudu všech vězňů, kteří bojují za svobodu a vládu zákona v Etiopii. Děkuji, pane a nyní paní Gomez. Já bych ještě připojila k tomu, co řekl pan Severin, že pochopitelně, že to, co bylo řečeno o paní Birtukan Midexa, nějak nesnižuje výsledky dalších a úspěchy dalších kandidátů. Ale já chci položit tuto otázku. Kolik z vás o Birtukan Midexa slyšelo? Přestože jsme v minulém období přijali usnesení žádající její propuštění. Je to mladá Afričanka, mladá africká politička, která bojuje za demokracii a spravedlnost ve své zemi. A je také matkou malého dítěte a nyní je zpátky ve vězení na doživotí. E, měsíce je e, nemůže komunikovat, nesmí dokonce e, přijímat ani návštěvy příbuzných. A stojí v tváří tvář velmi krutému tyranskému režimu, který používá všechna ta slova, která rádi slyšíme, jako, vývo, jako udržitelný rozvoj a podobně, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jak řekl Adrian Severin, jsou tu skutečně tisíce politických vězňů. Žádná svoboda médií. Hlas Ameriky, Deutsche Welle jsou v Etiopii zakázány. A dokonce se používají rušičky jak vůči hlasu Ameriky, tak Deutsche Welle. Oni se tím dokonce chlubí, že blokují i veškeré mezinárodní komunikace na internetu. Je to režim, který podporujeme přitom. My jsme hlavními dárci této země, která je druhá nepočet, druhou nepočetnější zemí v Evropě. Sídlí tam eh, také Africká unie. Většina lidí ví, co se tam děje, ale přivírají nad tím oči. Je to země AKT, která je s námi svázána závazky v oblasti lidských práv v souladu se smlouvou v Kotonu a my nad tím zavíráme oči. Jak je to možné? Toto je země, kde Evropská unie například tlačila na arbitráž, eh, pokud jde o konflikt mezi Etiopií a Eritreou, což je konflikt, který byl zdrojem mnoha válek. A na nátlak eh, americké administrativy tato země učině, provedla invazi do Somálska, což bylo naprosto kontraproduktivní. Jen to posílilo extrémisty v Somálsku, s kterými se nyní potýkáme. Takže já jsem přesvědčena, že tohle je obzvlášť důležitá zodpovědnost. Nemůžeme připustit, abychom, aby vlády a komise nadále nad tím zavírala oči, abychom připouštěli, že se budou dít tyhle strašné věci a že všichni ti vězni, kteří potřebují věditelnost a ochranu, eh, budou ponecháni na holičkách. Děkuji, paní Gomez. A nyní přistupujeme k dalšímu Vy a to je otec Tadeuš Nguyen van Lee, který je navržen Evropskou konzervativní reformní skupinou a kandidaturu před nám představí pan Legutko. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, musím říct, že eh, tito dva poslední kandidáti mají trošku něco eh, společného, ti dva poslední představení. Týká se to pronásledování křesťanů ve světě. První z nich je odvážný římskokatolický kněz z Větnamu, eh, otec Tadeus Nguyen Van Li, narozený v roce 1947 eh, v centrálním Větnamu a v roce 1974 se stal katolickým knězem a poté sloužil jako sekretář arcibiskupa eh, Větnamu. Je mezi předními aktivisty za lidská práva v Větnamu, který je znám používáním nenásilných eh, prostředků. Jemu se podařilo eh, v podobu celého svého života eh, bojovat za spravedlnost a svobodu ve Větnamu. Kvůli tomu strávil 20 let ve vězení. Byl poprvé zatčen v září 1977 za to, že rozšiřoval dva eseje arcibiskupa Nguyena Kima Diena, které kritizovaly vládní útlak náboženských menšin. Poté byl v březnu 2010 dočasně propuštěn ze zdravotních důvodů, ale od té doby je mm, těsně sledován úřady jakožto ohrožení národní bezpečnosti. Hrozí mu znovu začení a uvěznění v jakékoliv chvíli. Za to, že vyzývá mezinárodní komunitu, aby spozornila a povšimla se situace v oblasti lidských práv ve Větnamu. Otec Nguyen Phan Li zhrnuje svou práci na podporu lidských práv a důstojnost, důstojnosti takto. Cituji. Civilizovaná společnost by nikdy neměla umožnit žádné vládě bez ohledu na ideologii či politické zásady, aby se odchýlila od všeobecných lidských práv a aby izolovala vlastní lid za železnou oponou z tohoto důvodu. Je prostě proto, aby nikdo údajně nezasahoval do vnitrostátní záležitosti. E, v rozhovorech pro zahraniční rozhlas se projevil jako eh, patriot a vyzýval své spoluobčany, aby bojkotovala systém jedné strany a umožnila eh, náboženskou svobodu ve Větnamu. Ve Větnamu eh, existuje Freedom of Speech, což je první týdeník, který je svobodný ve Větnamu a zatím se tedy distribuje eh, na legální síti. V 30. března 2007 eh, byla eh, tento časopis opět zrušen a opět se ocitl před soudem. Za boje za lidská práva byl opět uvězněn po několik let ve celé izolaci a bez jakýchkoliv lidských práv. Nicméně on sám pro sebe odmítá eh, veškerá privilegia, která náleží eh, kléru ve Větnamu ze strany komunistického režimu místo toho si zvolil boj za lidská práva, důstojnost eh, ve velice ponižujících podmínkách. Bylo to velmi odvážné. Bojuje za svobody, za informace, za eh, svobodu eh, náboženství a za demokracii ve větnamských institucích. Chtěl bych ještě říci, že zatím jsme nikdy ne- neudělili žádnému Větnamci Sacharovu cenu, přestože Větnam je brutální komunistická diktatura. Myslím, že si otec Tadeus opravdu zaslouží naši podporu. Děkuji vám, pane Legutko. A nyní se dostáváme k poslednímu kandidátovi. Je to opět organizace, která se nazývá Open Doors nominována byla a rovněž evropskými konzervativci a reformisty a, a opět pan Legutko nám představí tohoto kandidáta. Máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, kolegové, je mi ctí, že vám mohu prezentovat nominaci organizace Open Doors na Sacharovovu cenu v roce 2010. Jde o nedominační, ne, denominační křesťanskou misi podporující pronásledované křesťany. Eh, po světě zhruba tři čtvrtiny eh, pronásledovaných z náboženských důvodů jsou křesťané a jedná se o individuální pronásledování až po strukturální represi. Historie Open Doors začíná eh, s mladým, mladou holanděnkou Anne van de Bejlovou. Eh, v roce 55, kdy už eh, Evropa byla rozdělena na svět svobodný a komunistický, tato mladá křesťanka se vydala do Polska setkat se také s křesťany. Zjistila, že tam panuje útlak a že křesťané nemohou praktikovat své náboženství svobodně. Měla pocit, že je třeba udělat něco a podpořit je. V Nizozemí poté Anne van der Bill ustavila organizaci, kterou dnes známe pod jménem Open Doors. Tato organizace původně chtěla pomáhat křesťanům v komunistických zemích, jako třeba v Polsku, eh, východní Německu, Československu a v Číně. V 70. letech eh, se jejich ační rádius eh, rozšířil o střední východ a jihovýchodní Asii. Momentálně funguje na všech šesti kontinentech a ve více než 50 zemích, kde dochází k útlaku křesťanů. K jejich aktivitám patří lobování v západních zemích i v zemích s utlačovatelskými režimy na podporu svobody náboženského vyznání a víry, poskytování právní pomoci a podpory vězným osobám a rodinám, sponzorování regeneračních center pro křesťanské uprchlíky, šíření Bible a další křesťanské literatury. Část této práce se musí odehrávat v utajení. Open Doors přesto vždy se snaží být v kontaktu s úřady a s vlivnou politickou třídou. Ana například hovořila a jednala s komunistickými vůdci ve východní Evropě, s vůdci Hamasu na Eh, v Blízkém východě a dnes se snaží být v kontaktu s lidry Talibánu a učit v madrasách. Mohu vám dát tři konkrétní příklady práce organizace Open Doors. První se týká uzbeckého pastora Dimitrie, který byl uvězněn v roce 2007 eh, z důvodu tzv. nelegální náboženské činnosti a odsouzen na čtyři roky věznění. Open Doors zveřejnila jeho případ a svět na něho nezapomenul. Pomáhla také jeho dětem a rodině. Druhý případ je eh, pomoc pakistánským, pakistánským obětem povodní, kteří náleží k menšinám a jsou tyž diskriminováni. Po léta se podařilo organizaci Open Doors vybudovat databázi znalostí a to umožňuje to, že zveřejňují každoroční zprávu o stavu toho, jak na tom jsou. E, samozřejmě nej, mezi nej, e, na nejvyšších příčkách e, represivní režimu je Severní Korea, dále taky Irán a Saudská Arábie. Já vás tedy vyzývám, kolegové, abyste podpořili tuto nominaci. Open Doors je organizace, eh, která má velké ambice. Je to organizace, která funguje napříč politickými, kulturními a náboženskými hranicemi a přitom je neustále věrná své misi, což je obrana svobody náboženství, což znamená také eh, svobody svědomí, eh, svobody výrazu. A toto jsou hodnoty, které my počítáme mezi základní lidská práva. Já věřím, že Open Doors si zaslouží Sacharovou cenu za veškeré své úsilí a úspěchy v posledních 55 letech. Děkuji vám. Děkuji, pane Legutko. A nyní kolegové, jsme vyslechli prezentaci devíti výjimečných kandidatur na Sacharovovu cenu za rok 2010. A já rozhodně souhlasím s vámi všemi, že všichni by si zasloužili tu cenu. A předtím, než dám slovo paní Žoli, tak tu mám ještě jedno sdělení. Letošní vítěz Sacharovovy ceny Oleg Orlov byl, tedy ten minulý byl pozván, aby se účastnil na zveřejnění letošního kandidáta 21. října. Ale bohužel vám musím sdělit, že nám řekl, že těžko bude moci akceptovat naši pozvánku dostavit se do Štrasburku, protože byl obviněn v Rusku, je před ním trestní obvinění ze strany Ramsana Kadyrova, eh, guvernéra Čečenska a soud se koná v soudu 63 v eh, distriktu Hamovníky v Moskvě. Takže bychom měli také ocenit práci tohoto eh, laureáta ceny, který dostal tuto cenu a nyní dávám slovo paní Žoli, předsedkyně rozvojového výboru. Euh, Děkuji. Teď si uděláme takové krátké catch the eye. Máme asi 15 minut pro vás, abyste se mohli vyjádřit, eh, přednést eh, svůj názor na naše kandidáty. Takže Paní Maria Muniz, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že všechny tyto kauze jsou důstojné, jak zde bylo řečeno, ale myslím si, že někteří kandidáti potřebují tuto cenu více než jiní. A je to příležitost, jak dát hlas pomocí Sacharovovy ceny těm, kteří hlas nemají. Jsou to tedy ti, kteří zatím ještě nebyli na prvních stránkách novin a časopisu. Těch kteří sice nedrží hladovky, ale hladoví ve vězeních, která nás zajímají jenom eh, sporadicky. Ti, jejich kauzy zatím ještě neprobudili naše svědomí, ani svědomí těch, kteří pro ně mohou něco udělat. Já bych byla ráda, kdybychom dali příležitost eh, těm, eh, kterým se říká nikdo těm, jejichž jazyk je považován za dialekt, jejichž náboženství je považováno za pověrčivost, jejichž umění je považováno za řemeslo, těm, kteří ještě nikdo, nedos, nikdo nedal cenu a těm, kteří mohou dostat hlas prostřednictvím této ceny. A nepoužívejme tuto cenu, abychom dosáhli našich politických cílů. Buďme velkorysí a dejme tuto cenu těm, kteří opravdu tuto cenu potřebují, i když všechny tyto kauzy jsou důstojné a tuto cenu si zaslouží, jak zde bylo řečeno. Děkuji. Děkuji vám za váš vášnivý projekt, projev, s ním jste podpořila svého kandidáta. Je to velmi silný okamžik v naší parlamentní kariéře. Je to okamžik, kdy můžeme vyzvednout osoby, které si všechny tuto cenu zaslouží a které všechny jdou v duchu akademika Sacharova. Nicméně musíme přistoupit eh, k volbě. Ale teď tedy budeme pokračovat. Já jsem myslela, že už to skončilo, ale každá věc má svůj čas, takže musíme přistoupit eh, k výběru kandidátů. Musíme vybrat pouze tři kandidáty na společném zasedání výboru pro zahraniční věci a výboru DEVE a v pondělí 18.10. ve Štrasburku to proběhne s zavřenými dveřmi a potom se bude hlasovat na konferenci předsedů a konference předsedů se 21.10. ve Štrasburku vybere svého kandidáta. Konference předsedů jmenuje tedy jednoho jediného laureáta. Cena může být předělena jak fyzické osobě, tak i asociaci združení, ať už eh, je to právnická osoba nebo ne. Laureát bude pozván na výměnu názorů na společné zasedání výboru AFED, DV a lidská práva. Bude se to konat eh, 13. prosince v pondělí ve Štrasburku. Obřadné předání této ceny proběhne 15.12. v poledne ve Štrasburku, ve středu tedy. Podle běžné praxe sekretariat Evropského parlamentu zajistí maximální publicitu této události. V parlamentu, ale i jinde ve Štrasburku, to znamená v Radě Evropy a také ve Štrasburku ve městě na Vánočních trzích se budou konat různé události, různé akce, aby se toto zviditelnilo. Slovo má ještě paní Veržan na dvě minuty. Promiňte, paní předsedkyně, Nechtěla jsem se vyjádřit ke kandidaturám, protože už jsem měla slovo k tomu, abych představila našeho kandidáta, ale chtěla jsem se vyjádřit k tomu, co říkala paní Hautala ohledně ceny Memorial. Já si myslím, že pokud nejsme schopni reagovat, když eh, obhájce lidských práv oceněný Evropským parlamentem nemůže přicestovat do Evropského parlamentu proto, že je obětí represe ve své zemi, tak to opravdu nejsme na žádné, nejsme, nejsme vůbec eh, na úrovni a vůbec nejsme schopni dostat eh, cílům Sacharovovy ceny. Můžeme dělat, co chceme, ale je důležité, aby Evropský parlament eh, jasně vyjádřil protest, abychom zatlačili na odpovídající úřady, aby loňský laureát mohl přicestovat na předávání Sacharovovy ceny a nesmíme polevit do poslední minuty. Danny Cohn-Bendit? Je to pravda, pokud jde o memoriál, ale bylo to vždy také pravdou pro laureáty z Kuby. Parlament nebyl schopen najít řešení Nikdy tito laureáti nemohli přijít, eh, přijet, eh, převzít si svou cenu a myslím si, že to je jeden z velkých problémů u těchto zemích. Nehovorím, nehovořím o Rugiovi, který byl rovnou eh, uvržen do vězení. Paní Gomez? Ale já jsem chtěla mluvit o Rudžovi, protože Uja a další další laureáti Sacharovovy ceny byli ve vězení a i dnes jsou ve vězení. To je případ Uji, Aushan Fushi. Ale někteří byli propuštěni. Například současný premiér východního Timoru nebo Leila Zana. Pro tu Sacharovova cena znamenala opravdu velkou změnu. Máte ale pravdu, musíme nutně reagovat. Bohužel, někteří z nich jsou pořád ještě ve vězení a jejich portrét pořád ještě nevisí ani v prostorách parlamentu, aby se připomněla jejich kauza. A to tež platí i pro kubánské disidenty. La parole est à monsieur Kellam. Pan Kellam, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já podporuji kubánského kandidáta za EPP, ale čelím stejnému dilematu. Kromě prvního kandidáta, který trochu, tak trochu zprostředkovává a dává pomoc těm obětem, ale nesplňuje všechna kritéria, tak všichni kandidáti jsou způsobili. A teď máme problém. Co s tím? Předchozí dopad Sacharovovy ceny zůstal poněkud omezený. Protože když se podíváme na světové televizní kanály, kromě Euronews, tak obvykle vůbec nezmiňují Sacharovovou cenu a to tež se týká světového tisku. Jedním z poselství, které musíme vyslat Evropské službě pro vnější vztahy, Evropské diplomatické službě, je, že by naši diplomatičtí zástupci v zemích, a to zejména v těch zemích, kde žijí kandidáti, měli být ve stálem kontaktu s těmito osobami. Bez ohledu na to, jestli jsou pouhými kandidáty nebo jestli zvítězí. Musíme zdůraznit ochranu těchto kandidátů. Nejlepší by bylo vydat velmi reprezentativní publikaci se všemi fotografiemi, životopisy, s výčtem činnosti všech kandidátů tak aby se tomu dostalo důstojné prezentace, tak jak jsme dnes slyšeli, protože je skutečně nesmírně obtížné rozlišovat. Ano, musíme někoho navrhnout a musíme pak nakonec zvolit jednoho z kandidátů, ale toto je, představuje problém, který musíme společným úsilím vyřešit. Děkuji vám. Alors, évidemment, c'est... Ano. To je opravdu katastrofické, když vidíme, že loňský laureát se nemůže zúčastnit předávání letošní Sacharovovy ceny. A myslím si, že spolu s Výborem pro lidská práva se pokusíme vymyslet, jakým způsobem bychom mohli co nejúčinněji protestovat. Podíváme se na to, to určitě. Tím jsme uzavřeli naši dnešní schůzi a tedy tu naši společnou schůzi. A ještě bude pokračovat eh, schůze zasedání výboru pro zahraniční věci. A příští etapa Sacharovovy ceny je 18. říjen, kdy bude stanoven seznam tří kandidátů na společném zasedání AFET a DEVE. Děkuji. Ježíš. No. Kolegy, per favore, se volete prendere posto, abbiamo atteso un po'. Kolegové, prosím, posaďte se. Chvíli jsme čekali, než zahájíme hlasovací část, abychom umožnili všem těm, kteří chtějí využít svého práva k hlasování, aby se usadili v sále, ale zdá se mi, že čtvrt hodinka už uplynula, takže vás opravdu prosím, abyste se posadili, vložili do hlasovacího zařízení svou hlasovací kartu a připravili se k hlasování. Z praktických důvodů bych byla raději, kdybychom nejdříve hlasovali o stanoviscích a potom přistoupili k té složitější otázce, která se týká posílení OBSE a úlohy Evropské unie. Přistoupíme tedy k hlasování o stanoviscích. Máme zde zprávu Lizeka. Kdo je pro? Lizekova zpráva. Dohoda mezi Evropskou unii a Gruzií o usnadňování udělování víz. Kdo je pro? Kdo je proti? A budeme hlasovat pouze elektronicky. Takže jinak. Zahajuji hlasování o Lizegově zprávě o dohodě mezi Evropskou unii a Gruzií o usnadnění udělování víz. 30 karet je vloženo do hlasovacího zařízení, 24 hlasuje, končíme hlasování. 24 pro, 2 proti, blahopřeji. Spravodaj. Další, Liseková zpráva, elektronické hlasování, dohoda o zpětném přebírání neoprávně pobývajících osob, dohoda mezi Evropskou unii a Gruzií. 32 vložených karet do hlasovacího zařízení, 27 hlasovalo, 29 hlasuje, končím hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 5 proti, 1 se zdržel, blahopřeji zpravodaji. Změna nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí a tak dále a tak dále. Zpravodaj Kovačev, zahajuji hlasování. 33 karet. 31, 32. Končím hlasování. 29 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaj. Dále zde máme lidská práva, sociální a environmentální standardy a k tomu máme hlasovací seznam. Martinova zpráva, Kompromis 1, odstavec 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 2, odstavec 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tři, odstavec 1b, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále zde máme pozměňovací návrh 5, který má ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nesouhlasíte? Dobře. Takže hlasujeme elektronicky, abychom si to potvrdili. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. La votazione. Sì, Sì, è nella lista di voto. 38 schede. Avec la orale. Certo, con le 38 karet. Samozřejmě i s tím ústním pozměňovacím návrhem. Elektronická kontrola pozměňovacího návrhu 5 s ústním pozměňovacím návrhem, včetně. 40 su 40. 400, 40 tedy eh, karet, 40 hlasovalo, 33 pro, 7 proti. Nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jedenáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třináct. Musíme hlasovat ještě o dvanáctce. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 13. Kdo je pro?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 16 ústní, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Teď nevím. 19. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovalo 44, 44 vložených karet, takže končím hlasování. Byli jste opravdu hodně proti. 36 proti, 8, se, 8 pro, nikdo se nezdržel. 20, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 22 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže teď jdeme na 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že je to zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 39. Pro, proti, zdrželi se přijato. A závěrečné hlasování elektronické. Zahajuji hlasování. 50 karet. 48, 49 hlasovalo. Končím hlasování. 49 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaj. Bene, allora possiamo adesso procedere. Teď tedy přistoupíme k bodu, který se týká posílení OBSE a role Evropské unie. Zdá se mi, že zpravodaj Rouček si chce říct slovo ještě před hlasováním. Tady je a neviděl jsem vás. Prosím, prosím, máte slovo. Grazie, prezidente. Just very briefly... Děkuji, pane předsedo. Jen stručně. Cílem tohoto usnesení bylo rozpoutat debatu o, o, o pse a o e, roli EU před summitem. My žijeme už e, podle Lisabonského řádu, to znamená, náš parlament má silnější pozici. Já jsem také chtěl, aby na summitu Evropská unie hovořila jedním hlasem a aby summit měl konkrétní výsledky. My jsme o té rezoluci hovořili na konci září, já jsem vás požádal, abyste do toho něco doplnili, eh, což eh, vy jste také učinili. Přišlo mi 140 pozměňovacích návrhů, většina velmi konstruktivních, která obohocuje tuto rezoluci a spolu se stínovými zpravodaji jsme se pokusili vytvořit kompromisní návrhy, kterých je celkově sedm, a eh, pardon, osm. A já doufám, že je budeme schopni podpořit eh, hlasováním. Já vám tedy ještě jednou děkuji za příspěvky, ačkoliv eh, také musím poděkovat eh, například panu Šolcovi a dalším za to, že stáhli své pozměňovací návrhy a já doufám, že během hlasování si budeme počínat konzistentně napříč výborem pro eh, zahraniční záležitosti a za pár týdnů také napříč celým parlamentem. Prostě eh, Evropský parlament bude mít jednotný a silný hlas na nadcházejícím summitu. Mm, Děkuji, pane poslance, poslanče Roučku. Omlouvám se, že jsem předtím nevyslovil vaše jméno úplně přesně ale kolega mě opravil. Doufám, že už eh, si to budu pamatovat. Zahajuji tedy hlasování. Odstavec 1, eh, pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekla bych, že je to přijato. Nesouhlasíte. Takže si to ověříme elektronicky. 18. Zahajuji hlasování. 52 karet je vloženo v hlasovacím zařízení. 44, 45. Ještě pořád nehlasovali všichni, ale 47, 48 už hlasovalo, takže končím hlasování. 21 pro, 26 proti. Ano. Bylo to zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 20 pro,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 Teď zde máme kompromis 1, který bude hlasován ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, tam je pozměňovací návrh pana Gřiba, který si bere slovo, prosím. Grazie, senior prezidente. <clears throat> Chciałbym zaproponować v druhé části. Chtěl bych navrhnout ve druhé části mezi slova the refusal of NATO member states vložit slova until now. Znělo by to potom takto. Now of NATO member states to ratify the adopted CFE treaty. Bene, allora non ci sono... Dobře, takže někdo není proti tomuto ústním pozměňovacímu návrhu? Pan Butikofer? Já se omlouvám, pane předsedo, ale já jsem tomu nerozuměl. Votiamo l'emendamento. Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu, který byl právě představen panem Gřibem. Ta druhá část kompromisu 1 že by se tam vlastně doplnilo až dosud do toho textu, který byl navržen. Takže hlasujeme o druhé části kompromisu s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Takže kvůli tomuto kompromisu odpadla celá řada dalších věcí a jdeme hned na kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 36. Ne. 34. Zmílil jsem se. 34. Ten má taky tři části. První část pozměňovacího návrhu 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část odpadá, protože jsme přijali kompromis 1, takže třetí část 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 37 byla stažena, 38. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 42, ne, 41 musíme hlasovat, protože 37 byla stažena. Takže kdo je pro 41? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 42 chcete ověřit? Dobře. Elektronické hlasování o 42. Vloženo 53 karet, hlasovalo 53 poslanců, končím hlasování, 25 pro, 28 proti. Měli jste pravdu, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Není mi to jasné. Navrhuji elektronické hlasování o 46. Zahajuji hlasování. 46. 53 vložených karet. 52 hlasovalo. Končím hlasování. 23 ne, 29 ano, přijato. 40, 47 musíme hlasovat, protože o 45 se jsme nehlasovali, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 48 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 50 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Nejsem si jist. Takže 56 zahajuji elektronické hlasování. 53 vložených karet, 52 hlasovalo, končím hlasování. 21 pro, 32 proti, takže je to zamítnuto. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Takže teď padá celá řada dalších článků. Teď máme 59. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se. Řekl bych, že je to zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře. Zahajuji elektronické hlasování pro kontrolu pozměňovacího návrhu 59. 53 vložených karet, 52 hlasovalo, Končím hlasování. 53 konečně. 32 proti, 21 pro je to zamítnuto. tři. Tam je ústní pozměňovací návrh pana Kirilova. Prosím. Grazie, prezidente. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já navrhuji v odstavci 13 který končí slovami and the impact of population a tak dále a přidat k tomu eh, toto. Víme, že s tím je velký problém, který se eh, týká eh, lidských práv a zároveň tedy uprchlíků z Severního Kaukazu a dalších oblastí. Čili já jsem jenom chtěl, aby to tam bylo specifikováno. To znamená, že na konci odstavci dáme eh, including that of ADPs and refugees. Il relatore ha fatto conoscere Spravodaj na mimicky vyjádřil souhlas. Souhlasím, pane předsedo. Výborně. Takže můžeme předložit k hlasování. Pozměňovací návrh 63 takto pozměněný, takže kdo je pro? 63 kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. A teď je kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Teď 71 ve třech částech. První část 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Chcete si ověřit tu první část? Dobře. Elektronické hlasování o první části pozměňovacího návrhu 71. Zahajuji hlasování na žádost socialistické frakce. Končím hlasování. 53 hlasovalo, 27 proti, 26 pro. Bylo to zamítnuto. To jste telepati. Druhá část 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třetí část pozměňovacího návrhu 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Tady to musím zkontrolovat. 71. Třetí část. Zahajuji elektronické hlasování. 53 hlasovalo. 53 karet 52 hlasovalo. 23 proti, 26 pro je to přijato. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 7. Tam je ústní pozměňovací návrh pana Gřiba, který teď dostane slovo. Prosím. Gracias, <clears throat> e, Děkuji, pane předsedo. Já navrhuji nahradit slova the appropriate slova and important. Takže to bude znít potom. I is an important form, forum to discuss issues contained in the proposals. E, I druga część a ještě druhá část. Tady navrhuji, aby ehm, citát tady recital 8 zakončili po slově 28. Eh, listopad 2009. Relatore d'accordo. Zpravodaj souhlasí? S oběma? Souhlasíte s oběma? Ano, s oběma. Takže tam vlastně by se skončilo s tím 2009 a tam by byl konec. Dobře, takže hlasujeme o kompromisu 7 s těmito upřesněními pana Gřiba. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7 je tedy přijat a tím pádem jdeme na pozměňovací návrh 81. A k tomu je další ústní pozměňovací návrh. Dnešním protagonistou je pan Gřib. Takže prosím, uveďte tento ústní pozměňovací návrh. Eh, Děkuji, pane předsedo. Navrhuji přidat po slovech v, eh, federac, eh, Ruské federaci a Ukrajině ještě slova Spojené státy a NATO. Relator, onorevole Rob. Spravodaj, pan Rouček, prosím. V tento, v tentokrát jsem proti, poněvadž my jsme proti celému pozměňovacímu návrhu, čili nemá smysl hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Bene, allora in questo caso... Eh... Takže v tomto případě navrhuji dvě oddělené hlasování pozměňovacímu návrhu 81. První hlasování bude o tom původním textu, ještě před vystoupením pana Gřiba. Pokud bude schválen ten původní text, takže počkejte chvíli. Prosím. Pan Gáler. Já, prezident. Pane předsedo, já se domnívám, že Ústní pozměňovací návrh eh, pana kolegy Křiba by měl smysl, kdyby eh, tento eh, pozměňovací návrh vůbec měl šanci projít, ale já mám dojem, že socialisté i lidovci budou hlasovat proti tomuto návrhu, takže já myslím, že tady není třeba, abychom podávali ústní pozměňovací návrh. Va bene, allora... Dobře, takže pokud eh, převažuje tento postoj, tak budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 81, tak jak byl původně předložen. Je mi líto, pane poslanče Křibe, takže kdo je pro 81? Zvedněte ruku. Tak, jak to bylo původně předloženo. Kdo je pro? Kdo je proti? Proti, proti, výborně. Zdrželi se? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 84 dvě části. Kdo je pro první část 84? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 86 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 89 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 91, kdo je pro, proti, zdrželi se. Teď si nejsem jistý. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 91 elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 91. 53 karet bylo vloženo, hlasovalo 51 kolegů, končím hlasování. 26 proti, 25 pro. Zamítnuto. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Není mi to jasné, musíme to zkontrolovat. I 93. Zahajuji hlasování o 93. 55 karet. Pořád nám to roste. 54 hlasovalo, už dokonce 55. Končím hlasování. 32 ku 23 je to přijato. 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Řekl bych, že je to zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Nejsem si jist. Já bych řekl, podle oka, že je to přijato. Ale nezvedáte všichni ruce. Takže přijato a jdeme na 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 101. Kdo je pro?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 zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se. Řekl bych zamítnuto. Jsem si docela jistý, nemusíme kontrolovat, ale pokud chcete, tak to můžeme udělat, ale zdálo se mně, že je to jasně zamítnuto. Sedmička. Devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Omlouvám se, musíme hlasovat o desítce, protože devítka nebyla přijata. Takže pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Spletli jsme si také u osmičky, ano. To je pravda. Zamítli jsme sedmičku, takže musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 8. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 8. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Řekl bych, že je to přijato. 13. Kdo je pro? Chcete si dvanáctku ověřit? Socialisté žádají. Elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu 12. Zahajuji hlasování. 56 karet, 56 hlasovalo, končím hlasování. 29 proti, 27 pro. Je to zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tady taky se nejsem jistý, takže to musíme ověřit. Čtyřka. Elektronicky. 56 karet. Padesát pět hlasujících, končím hlasování. 28 proti, 27 pro, je to zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronicky o celé zprávě takto pozměněné. 56 vložených karet. Já to sleduji. 55 hlasujících. Končím hlasování. 56 výborně. Končím hlasování. Výborně. Pane Roučku, blahopřeji. 49 pro, pouze jeden proti a 6 se zdrželo. Blahopřeji zpravodaji. Takže děkuji členům výboru pro zahraniční věci. Tímto končíme a zahajuji rozšířené předsednictvo, nebo zahájím i v okamžiku, kdy se vyprázdní sál, kdy odejdou ti, kteří sem nepatří. Pauza pět minut. Děkuji.